på jämställdhets och eh, LIBE-utskottets vägnar vill jag hälsa er alla varmt. Vítám vás na společném zasedání výboru pro práva žen a výboru pro občanské svobody. Na pořadu jednání máme dva velmi důležité body. Musíme nejdříve schválit pořad jednání, ale ještě předtím zde máme bod 1. To znamená přijetí pořadu jednání našeho společného zasedání. pořadu jednání nejsou žádné připomínky, takže pořad jednání je tímto schválen. Bod dvě, sdělení předsedkyně. Nic. Dnes nemáme pod tímto bodem nic, takže můžeme přistoupit k bodu 3. A to je schválení zápisu ze schůzí konaných ve dnech 13. července, 2. září a 29. září. To znamená letošní schůze. Pokud nemáte žádné připomínky ani k tomuto, pokud tedy do konce této schůze nepředložíte žádné připomínky, budeme tyto zápisy považovat za schválené. A nyní Přistoupíme k bodu 4 na pořadu jednání. Jedná se o Evropský ochranný příkaz. 25. listopadu se sešly oba výbory a obě zpravodajky předložily výsledky jednání. A představili své stanovisko a svůj plán do budoucna. To tedy znamená, že v současné době stojíme před hlasováním. Budeme tedy hlasovat o výsledcích tohoto jednání. A já dám slovo oběma zpravodajkám. Ze všeho nejdříve paní Jiménez Beseril, prosím. Děkuji. Než budeme hlasovat, ráda bych řekla pár slov. Myslím si, že tento text je dobrý, přijatelný text, i když bychom si všichni přáli, kdyby byl ještě ambicioznější. Ale můžete si být jisti, že je to maximum, kterého jsme byli schopni dosáhnout. A musím vám říci, že jsme se nevzdali našeho hlavního cíle. A tím byla ochrana obětí v celé Evropské unii řeknu, že my jako parlament, zástupci občanů a obětí, které trpí, které mají strach a které mají právo žít svobodně a v naději, musíme vyslat signál a musíme hlasovat eh, pro v našem výboru a musíme tuto zprávu předložit na prosincovém plenárním zasedání, protože toto je hlas parlamentu a rada si musí tento hlas poslechnout. My chceme chránit oběti a proto jsme na tom pracovali a nevzdáme se tohoto cíle, protože je to spravedlivý cíl, ve který věříme jak my, tak i všichni evropští občané. Děkuji. Vám tak okdogo úde. Děkuji. A nyní dáme slovo zpravodajce Romero, která je z výboru Libe. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je konec parlamentní cesty tohoto evropského ochranného příkazu. Celou řadu překážek musel tento příkaz překonat, ale dospěli jsme k závěru. Je to taková eh, hořko, kyselá nebo sladko slaná, sladko kyselá příchuť, protože jako v celé řadě věcí i zde se nám nepodařilo dojít všude až do konce, ale podařilo se nám zachovat eh, tu naléhavost tohoto nástroje, který se obrací na agresory, na ty útočníky a je zaměřen na oběti, které tak budou požívat ochrany všude v celé Evropské unii a doufáme, že Evropský parlament ratifikuje toto rozhodnutí, že se tento nástroj začne používat a to co nejdříve, protože už to máme projednáno s radou. Je to jeden z nástrojů, které podle mého názoru budou ke cti tomuto parlamentu, protože jsme se snažili především dosáhnout dohody mezi všemi politickými frakcemi a protože reaguje na potřebu, na naléhavou potřebu, která v současné době v Evropě existuje. To znamená, snažíme se zajistit ochranu obětem, ať se nacházejí kdekoliv v Evropské unii. Proto si myslíme, že teď, v této chvíli, má zodpovědnost ve svých rukou Rada. A vyzýváme Radu, aby zvážila, že vzhledem k tomu, že parlament to považuje za naléhavé a jednotně, jednomyslně žádá, doufejme, že takové bude hlasování, aby tento nástroj začal být používán co nejdříve aby mohly být oběti chráněny, tak doufáme, že i rada to tak bude vidět a že na plenární zasedání přijdeme s tou dobrou zprávou, že rada se na to také dívá pozitivně. Děkuji všem, kteří přispěli k této práci, že se nám podařilo dosáhnout dohody mezi všemi politickými frakcemi a děkuji všem, kteří předložili pozměňovací návrhy. Děkuji všem našim společným týmům. Děkuji. Eh, tack, Mrs Romero. Och då vill jag ge ordet till representanten från rådet. Děkuji, paní Romero. A nyní dám slovo zástupcům rady. Pane Diguje, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Belgické předsednictví vždy překládalo velký význam Evropské směrnici o Evropském ochraném příkazu. Ve svém hlasování z 29.9. belgické předsednictví ukázalo, že usiluje o dohodu a já děkuji oběma zpravodajkám za jejich eh, spolupráci a za to, že se velmi jasně staví za ochranu obětí a jejich práv. Po posledním trialogu vidíme, že jsme byli velmi blízko řešení, které by bylo přijatelné pro obě strany, pro obě instituce. My jsme brali v úvahu diskuze v radě, kde některé delegace měly problém s polem působnosti, které bylo obsaženo v tomto nástroji. O působnosti se eh, diskutovalo v průběhu jednání těmto diskuzím se dostalo dostatečné podpory i v diskuzích s Parlamentem. Tato situace se poněkud vyvinula v posledních etapách, které se týkaly upevnění pozice rady. Skupina států, které měly problémy s působností, se posílila. Já zdůrazňuji, že tato změna stanoviska nezáleží na řešeních která byla nalezena ve spolupráci se spravodajkami ohledně jednotlivých aspektů návrhu směrnice, zde se to tedy týká pouze pole působnosti. Rada nyní bude znovu hodnotit situaci a samozřejmě vezmeme náležitě v úvahu stanovisko, které bude vyjádřeno Evropským parlamentem a ten signál, který Evropský parlament vyšle. Děkuji. Vám tak. Då är det dags att vi går till slutomröstning. Děkuji. Nastala tedy chvíle, kdy budeme hlasovat. Budeme hlasovat o konsolidovaném textu. Pozměňovací návrh 231. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. A závěrečné hlasování je hlasování elektronické. Prosím, hlasujte, zahajuji hlasování. A mohu vás prosím požádat, abyste mě připočítala, protože jsem zapomněla hlasovací kartu. Dobře, vyhlasujete pro. Hlasování je ukončeno. 47 pro, nikdo nebyl proti a 5 se zdrželo. Blahopřeji. Jménem obě, obou výborů vřele děkuji oběma zpravodajkám. Děkuji také kolegů, z obou výborů, kolegyním z obou výborů za jejich skvělou spolupráci. Děkuji. Eh, Nyní tedy přistoupíme k následujícímu bodu na pořadu jednání. I zde se jedná o společnou práci obou výborů. Jedná se o návrh směrnice o obchodování s lidmi. A zde Máme také dvě zpravodajky. Jedna je zpravodajka za výbor pro ženská práva a druhá z výboru Libe, paní Bauer. Zpravodajka výboru pro ženská práva zde není, takže dám tedy slovo paní Het, která je zpravodajkou z výboru Libe. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem za oba dva výbory za dobrou spolupráci. Máme před sebou text, který je lepší než návrh komise. Je to lepší text jak pro oběti, jsou tady lepší sankce za přestupky, za zločiny a podobně. Jedná se tedy o velice dobrý text. Děkuji za velice dobrou spolupráci se zpravodaji a se stínovými zpravodaji a nyní budu dále hovořit anglicky a zmíním se o několika důležitých věcech a doufám, že všechno bude jasné. Konsolidovaný text který byl schválen, je balíček. Jsou to pozměňovací návrhy od 2 eh, až 8. Jestliže text článku 58 bude modifikován podle návrhu ALDE v odděleném hlasování, potom celý balíček padne. A toho bychom se měli vyvarovat, protože by to byla škoda, velice jsme na tom pracovali. A my slete na to, že i když návrhy ALDE projdou, tak obsah zůstane stejný. Odsouhlasený text neobsahuje závazek pro členské státy, aby by postihovaly e, tyto prohřešky. A doufám, že tedy dospějeme k pozitivnímu hlasování a výsledku. Děkuji vám, paní Head. A prosím ještě další komentář. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem koordinátor z Libe a já bych chtěl zmínit to, že paní Bauer zde není, ona je součástí parlamentní delegace, která je v Kongu. A já chci využít této příležitosti a chtěl bych ho přát jak paní Het, tak paní Bauer které se velice snažili o zpracování tohoto celého balíčku a škoda, že tady paní Bauer není. Já souhlasím s paní Head ohledně konzolidovaného textu a to je také stanovisko EPP. Takže děkuji ještě jednom oběma dvěma zpravodajkám. Vám tak, ok, do Děkuji. A nyní bude mít slovo rada. Paní Jan. Oui, merci, madame la présidente. Cette direct... Děkuji, paní předsedkyně. Tato směrnice je velmi důležitá pro belgické předsednictví, protože se jedná o prioritu našeho programu i pro radu. Probíhalo intenzivní jednání s oběma zpravodajkami, kterým tímto děkujeme za výbornou spolupráci. Intenzita jednání se zpravodajkami byla na úrovni důležitosti této směrnice. Po posledním trialogu Koreper vyjádřil svůj souhlas s textem, který vám dnes zpravodajky předkládají. Myslíme si, že je to velmi dobrá rovnováha, která umožní po svém zavedení do praxe efektivně bojovat proti obchodování s lidmi. Děkuji. Tak. Děkuji. A nyní komise. Uh, thank you. Děkuji za slovo. Za Evropskou komisi chci vyjádřit spokojenost nad tím, že bude nyní odhlasována v Evropském parlamentu první směrnice po Lisabonské smlouvě. My jsme velice spokojeni s výsledkem této směrnice a chci využít této příležitosti také, abych vy jádřil díky za konstruktivní práci, chtěl bych vyjádřit dík konstruktivní, za konstruktivní práci s pravodajkám a doufám, že takto budeme postupovat i v budoucnosti. Vám tak. Děkuji. A nyní budeme hlasovat. o návrhu směrnice. Je tady návrh na oddělené hlasování v článku 15 bod 4. A to je pozměňovací návrh 228. Zvedněte ruku, kdo je prosím pro, kdo je proti. Zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celkovém konsolidovaném textu pro, proti. Zdrželi se. A nyní elektronické hlasování. zahajuje hlasování. Hlasování ukončeno. 51 pro, že nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti. Omröstning i plena kommer att äga rum i december. Och... V prosinci budeme hlasovat na plenárním zasedání a než ukončíme společné zasedání obou dvou výborů, ještě bych chtěla poděkovat nám, vám všem a také za dobrou spolupráci a jsem rád, že spolupráce mezi oběma výbory byla velmi konstruktivní. A to se odehrálo v rámci pravidla 51. Děkuji tady kolegovi za dobrou spolupráci, děkuji oběma zpravodajkám a doufám, že také paní zpravodajka zpravodajka Bauer bude poinformována o velice dobrém výsledku a také, že budou spraveny oba dva sekretariáty, které velice dobře přispěli k úspěšné práci. Ještě jednou děkuji oběma kolegyním v obou dvou výborech. Všichni zúčastnění velice angažovaně pracovali a dospěli jsme k velice pozitivnímu výsledku. Děkuji ještě jednou všem. Výbor pro ženy nyní pokračuje ve svém zasedání.